Colleagues, we're, um, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Začneme, protože v 16.15 nám začíná hlasování a já bych eh, chtěl začít přesně včas. Takže pokud vám to nevadí, já myslím, že klíčoví poslanci tu jsou, takže začneme. Dostáváme se k bodu číslo 1, přijetí pořadu jednání. Prosím, vezměte na vědomí, že bod 9, hlasování o zprávy o Evropské pobřežní a pohraniční stráži, se bude konat před bodem 5. Pokud nejsou žádné námitky, pak je pořad jednání schválený. Bod číslo dvě, jazykový režim. Bohužel nemáme tlumočení, tlumočení do chorvačtiny a jirštiny a samozřejmě 16.15 se koná elektronické hlasování, tak si prosím připravte hlasovací karty. Dostáváme se k bodu 3. což je vytvoření společného evropského seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. Spravodajkou je paní Sylvie Guillaume. Bylo podáno 95 pozměňovacích návrhů a jak víte, kolegové, momentálně neexistuje žádný společný evropský seznam bezpečných zemí původu a návrh komise chce takovýto seznam vytvořit na základě společných kritérií. A teď tedy dám slovo zpravodajce a poté dalším poslancům, kteří si budou přát promluvit. Sylvie, eh, máš slovo, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jenom řeknu eh, s maličkou opravu 94, 94 pozněvacích návrhů je tady. Chtěla bych využít toho, že tady je několik stínových eh, zpravodajů Těm ostatním eh, se to jistě vyřídí, že všem stínovým zpravodajům děkuji za jejich cenou pomoc. A eh, ten přístup, který já jsem si přála uplatnit, byl podpořen prakticky drtivou většinou eh, těchto stínových zpravodajů a mm, to znamená, že tady máme k tomu společný přístup. A jakmile dostaneme příspěvek od eh, předsednictva, tak jak jsme o to požádali, tak můžeme pokročit pak dál. Eh, také rada eh, tady vlastně vyjadřuje určitou podporu k takovému přístupu k zemím jistého původu. A agentura to stala pokyn od komise, že na této moci bude moci pracovat. Pokud je o ty ostatní pozměňovací návrhy, mm, tak je zhruba pět různých témat, eh, které se objevují v těch pozňovacích návrhů. Můžeme jinými slovy je se skupit do pěti různých témat. Je to otázka přeskumu seznamu eh, při přidávání zemí, za třetí je to uh, otázka C, to znamená v případě, že se v nějaké zemi výrazně zhorší situace, tak bude z tohoto seznamu pozastavena a pak otázka metodologie. Já, když dovolíte, pane předsedo, tak jenom velice rychle přejdu eh, tyto, projdu tyto věci. Otázka seznamu zemí a seznamu evropského. Tady všichni stínoví zpravodaj jsou proto, abychom posíleně harmonizovali tuto věc, pokud jde o konkrétní postupy a eh, časové horizonty, tak to je trošku odlišné, ale je tady skutečně přání, abychom eh, se pustili do postupu harmonizace. Myslím, že je možné navrhnout řešení, které vyřeší neschody s těmi národní, mezi těmi národními eh, seznamy a mít jednu evropský seznam, který bude opravdu eh, dobrý. Eh, a to v dohledné době. V přechodné době se počítá s tím, že by se postupně přecházelo k evropskému seznamu. To si myslím, že je velice dobré, že všichni sdílíme tento postoj a máme na to tedy stejný názor. Druhá tematika se týká přeskumu seznamu, když se přidávají některé země. Tady někteří stínoví zpravodajové výstlovně eh, žádají určité konkrétní postupy, když se přidává nějaká země na seznam bezpečných zemí. To si myslím, že může být užitečné, protože by to mohlo eh, připravit právě ten přechod k jednotnému evropskému seznamu zemí. O to jsem ostatně již dříve říkala, jak postupně zbližovat evropský seznam a seznamy národní. Třetí otázka. Otázka v případě náhlého zhoršení situace v určité zemi, eh, pozastavení jejího, mm, její přítomnosti na seznamu bezpečných zemí. A tady si stínoví eh, zpravodové přáli, aby se celý ten postup jasně definoval, aby bylo možné jednat rychleji, když dojde k náhlému zhoršení eh, situace v zemi považované za bezpečnou a za druhé umožnit určitým mechanismus pozastavení, který by nebyl tak rigidní, a to s kratšími časovými lhůtami, eh, které umožní zemi zase vrátit na seznam bezpečných zemí, když se situace opět znormalizuje. Aby to nebylo příliš eh, byrokratické a aby bylo možné rychle reagovat rychle reagovat, ale také pochopitelně jasným e, způsobem. E, někdy je možné mít nějaké pochybnosti a to by nebylo dobré e, ani pro ty konkrétní země, ani pro celý ten systém poskytování azylu. Čtvrtá otázka. Základní práva. Tady je celá řada pozměvacích návrhů k této tématice a to je pozbudivé. Připomíná se legislativní rámec, eh, je tady návrh posílit práva osob eh, dotčených těmito postupy. Pozměvací postupy jdou pro prakticky všechny správným směrem a eh, je to také podle doporučení eh, Evropské agentury základních práv, tak jak si to ostatně přeje eh, parlament. A pátá tématika, to je otázka metodologie. Užitečná upřesnění byla vyjádřena, ale jen velmi málo pozměňovacích návrhů na toto téma bylo formulováno. Eh, po mm, předchozích schůzkách se stínovými zpravodaje. To znamená, že přístup je podporován, tak jsem to také uplatňovala, a dohodli jsme se, že metodologie je opravdu zásadně důležitá. Konstatujeme, že návrh komise v této fázi eh, nedává příliš jasnou, jasnou pozici. My se budeme snažit eh, postupovat eh, tímto směrem UNH. Eh, e tady vlastně navrhuje podobné věci. V této fázi jak jsem to řekla všem těm, kdo se mě dotazovali, konkrétně stínoví zpravodajové, kdy jsem řekla, že <clears throat> prostě není dobré mít nějaký příliš komplikovaný Eh, mechanismus na evropské úrovni, tak by to nefungovalo dobře. Komise v návrhu, který předložila nedávno, 4. května to bylo, myslím, by eh, Úřadu pro azyl měla poskytovat eh, informace o zemích bezpečného původu. A tady je třeba být přesní a navrhnout určitý postup konzultací kde by byly eh, nezávislé eh, kompetentní orgány, protože byro už eh, není, nepostupuje stejně. A tady UNHCR také říká, že vlastně vyvozuje stejné závěry. Tak tedy nic příliš komplikovaného, něco, co bude dobře fungovat a um, také zvážit určité eh, pojistky u takového evropského seznamu, který by se skonsolidovalo. Eh, prostě to nebyl takový nápad, který by spadl z čistého nebe. Je to eh, vlastně celá otázka dlouhých konzultací, které by se neměly eh, paralizovat. Británie i Francie tady eh, vlastně mohou uvést své zkušenosti se svými eh, seznamy. 7. června se opět sejdeme se stínovými zpravodaji a budeme diskutovat o kompromisních návrzích. Eh, jsou to samozřejmě návrhy, které jsou ještě předmětem diskuse. A věřím, že to bude plodná diskuse a že co nejdříve budeme o věci moci hlasovat. Možná ještě před koncem eh, června, eh, aby bylo možné text projednat tak, jak to vyžaduje jeho závažnost a důležitost a ne, ne, nezneužít tohoto textu k nějakým eh, odbočkám zbytečným. Děkuji, pane předsedo. Um, Děkuji vám, takže přejdeme přímo ke stínovým zpravodajům. Eh, vážení kolegové, eh, poprosím vás, abyste se drželi dvouminutového časového limitu. To by bylo skvělé, abychom stihli hlasování včas. Začíná paní Daty za EPP. Eh, děkuji, pane předsedo. Já chci především poděkovat naší zpravodajce Silvi Guillaume za velice důkladnou práci, eh, kterou velice trpělivě eh, odváděla. Já bych možná tolik trpělivosti neměla obrovsky chápající, zdvořilý přístup, který měla při práci na této zprávě. Dovolte, abych vyjádřila svůj názor k pozněvacím návrhům, které tady jsou. Já Eh, myslím, eh, že vlastně prvním cílem je vyjasnit eh, návaznost nebo vazby mezi národními seznamy a evropským seznamem, protože když je nějaká země vyškrtnuta ze seznamu evropského, mělo by být vyškrtnuta i ze seznamu národních, jinak by to byla zbytečná práce. Národní seznamy a evropský seznam národní bezpečných zemí musí spolu existovat paralelně, dokud nebude všechno definitivně jasně e, skonsolidováno. A to znamená, že tady bude určité období takové trošku možná zmatené. Jednak tady bude e, otázka e, už vůbec, že jsou určité zmatky o tom, jestli nějaká země je bezpečná nebo není bezpečná. A to bude mít pak své dopady na asilové řízení. Čili dlouhodobý cíl je jednotný evropský seznam zemí bezpečného původu. A proto je třeba mít jasně stanovit efektivní mechanismus eh, přidávání zemí na tento seznam. Jinak budeme ztrácet čas. Tento postup je třeba jasně definovat a je třeba ho pak aplikovat. Budeme-li chtít nějakou třetí zemi přidat do seznamu bezpečných zemí. Pokud jde o tedy tento společný seznam bezpečných zemí, to bude fungovat pouze, když to bude doprovázet také eh, řada dohod readmisních. Já myslím, že když máme bezpečné země a když tyto bezpečné země, země bezpečného původu nepřebírají zpět své migranty od evropských zemí, pak by nemělo také vůbec smysl na takové věci pracovat. Já bych ještě dodala také podmíněnost Eh, poskytování evropských podpor. Eh, je třeba mít určitý nástroj, který by nebyl snad ani tak sankcí, ale prostě byl by určitým nástrojem. To je postoj, který já budu hájit jménem naší politické frakce. Chtěla bych také, aby celý postup eh, nebyl tak komplikovaný. Lituji, že je to tak příliš komplikované. A v této věci si myslím, že asi eh, dojdeme k dobré schodě, aby tento nástroj byl opravdu účinný, aby bylo možné čelit migrační krizi v Evropě, jinak eh, to bude pořád spojeno s těmi problémy, které e, známe, se všemi těmi dramaty, které probíhají. Zatímco my na tomto pracujeme, pokračují tragédie, pokračují dramata, jak jsme viděli na vlnách Středozemního moře. Tak já myslím, že jsem zhruba asi řekla e, ve schrnutí e, vše, co jsem k tomu chtěla říci v postoji k různým pozměňovacím návrhům. Děkuji. Děkuji. Za ECR pan Hala, aho, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Guillaume za dobrou dosavadní spolupráci. ECR se domnívá, že aby tento evropský seznam byl efektivní, musí být ambiciózní, spíše než restriktivní. E, měl by také být schopen rychle reagovat na měnící se situace ve třetích zemích. Přestože z principu e, dáváme přednost jednotnému evropskému seznamu, takový seznam je nutně méně flexibilní než národní seznamy. Proto máme určité pochybnosti ohledně pozměňovacího návrhu 47, podle kterého země, které nejsou považovány za bezpečné, by měly být zakázány i z národních seznamů. Evropský seznam by měl být při tak ambiciozní a flexibilní jako existující národní listy, tak aby přinášel přidanou hodnotu. A to zejména, jestliže ten evropský seznam má nahradit národní seznamy. Naprosto také souhlasíme s návrhem 69, podle kterého každá země s kandidátským statusem by měla být považována za bezpečnou a odstraněna ze seznamu. Pokud nějaká země není bezpečná, pak by neměla být kandidátskou zemí. Jak už jsem říkal, není zcela jasné, jak má vypadat ten urychlený proces pro žadatele přicházející z bezpečných zemí. E, to je přitom zásadní pro to, jaký efekt a jakou hodnotu tento seznam bude mít. Tak tím bych mohl skončit. Děkuji vám. Děkuji. A jménem Jean Lambert za zelené, e, pan e, Albrecht, prosím. Děkuji. Já se vyjádřím na základě komentářů naší stínové zpravodajky Jean Lambert, která tu bohužel nemůže dnes být. Nejprve obecně navrhujeme odmítnutí návrhu komise, protože se domníváme, že jeho přijetí by mohlo eh, zkompromitovat eh, a ohrozit eh, řešení případů, případ od případu. Eh, tak jak to naznačují určité části textu. Za druhé, samozřejmě pokud parlament by podpořil tento návrh, pak jsme podali mnoho pozměňovacích návrhů, které, jak se domníváme, odzřejmují některé body a doplňují práci zpravodajky souhlasíme s jejím názorem na částečný mandát k vytyčení principů ještě předtím, než se e, dostaneme k návrhům na konkrétní země. Nesouhlasíme s tím, že kandidátský status je sám o sobě zárukou, že standardy lidské, lidských práv jsou dodržovány v této zemi. Dále jsme podali pozměňovací návrhy, které podporují smazání odkazů na e, to, že e, cílem tohoto seznamu je snížit počet žádostí nebo zvýšit počet odmítnutých žádostí. E, stanovujeme také záruky pro žadatele, e, pokud jde o případný urychlený proces. Dále se domníváme, že nemůžeme stanovit jasnou lhůtu pro ukončení platnosti národních seznamů, protože nevíme, jak dlouho bude trvat, než budou jasné pokyny ohledně eh, lidských práv a ohledně eh, eh, zpráv. A proto chceme modifikovat návrhy na termíny, na deadliny. Kromě toho, bude-li nějaká staže, země stažena z evropského seznamu, neměla by se objevit na národním seznamu. To Uvažování o tom, zda nějaká země je bezpečná, by měl být průběžný proces a pokud by nějaká země byla stažena ze seznamu dva roky po sobě, pak by to mělo eh, být eh, odraženo v tom, že ta země se nebude považovat za bezpečnou. Dále stahujeme pozměňovací návrhy 35, 38 a 109. Děkuji. Děkuji nyní za ENF pan Lebreton a pan Feron. Tak kdo teď bude hovořit? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Tak abych to schrnul, předložili jsme návrh, pozměňovací návrh na úplné zamítnutí. Myslíme si, že migrační a asilová politika je v současné době úplným fiaskem Eh, u tří zmíněných zemí, u Turecka například, eh, žádáme úplné zastavení jednání o přistoupení k EU. U Bosny Hercegoviny je třeba jasně upřesnit, že tato země dnes má velké problémy Eh, jsou tam eh, přítomní tzv. bílí džihadisté, kteří ohrožují Evropu. A dále Kosovo. To je korumpovaný stát, eh, kde je křesťanská menšina zcela vyháněna, vymítána. Bylo jich milion, dnes je jich 100 tisíc. Takže tato zpráva podle našeho názoru jde přímo proti zájmům svrchovanosti zemí. My jsme proti. Děkuji a ještě jako poslední pan Kerko. Děkuji. Eh, já bych eh, skutečně také k tomu něco chtěl říct. Eh, je to velice zajímavá zpráva a já jsem velice rád, že se tady snažím o jakousi metodu a rozdělení, rozdělení tedy toho seznamu zemí Čili parlament se teď může zabývat také metodou, metodikou a ne eh, se ztrácet eh, v nekonečných debatách o tom, která země je a která není eh, bezpečná. Velice důležité je to, aby parlament nebyl pod tlakem aktuálního vývoje. Tak já jsem velice rád, že tady máme to rozdělení a velice se těším na studii EASO, abychom se mohli skutečně pustit do podstaty věci. Děkuji a ještě za paní Andersen, paní Veržiát. Ano, promiňte, pane předsedo, já jsem přišla pozdě. Uh, Eh, nechtěla eh, jsem ovšem eh, nevyjádřit stanovisko naší frakce na této rozpravě. Náš stínová zpravodajka Martina Anderson není přítomna. Ona hodně spolupracovala se Sylvie Guillaume. My máme také pozici odmítání celého návrhu od komise. Myslíme dokonce, že vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace v řadě zemí, bylo by spíš dobré pracovat na seznamu eh, zemí, které nejsou bezpečné. Eh, to nejmenší, co lze říci, je, že tady je celá řada zemí, které eh, by se mohly ocitnout na seznamu bezpečných zemí, ale které mají velké problémy. A možná slovo problém je dokonce velmi slabé v některých případech, totiž Eh, tam eh, někteří lidé nejenže nemohou žádat o azyl, ale jsou dokonce vražděni. Takže to je jako kdybychom chtěli jít ehm, eh, hlavou dolů, nohami nahoru, když se pouštíme do takovéto akce. Já myslím, že hm, tady není krize migrantů, ale drama uprchlíků. A Tady eh, myslím, že se ještě bude dále zvyšovat počet mrtvých eh, na středozemním moři. Statistiky, které dostáváme, to dokazují. Eh, přes tři tisíce mrtvých ve středozemním moře a e, dobré 2000 od začátku roku. E, to znamená, celkově by se dalo říct 6 až 8 tisíc lidí e, mrtvých na konci roku. Jak dlouho budeme tolerovat takovouto smrtící politiku? A já to říkám, naši nejvyšší představitelé budou muset skládat účty v dějinách, v dějiném soudu. Děkuji. A, a e, jakmile tedy e, e, budou mít stínoví zpravodajové dojednáno, tak by nás zajímalo, jestli máme něco nového. Zatím nemáme. Dobře, děkuji. Takže já myslím, že teď můžeme přejít k bodu číslo čtyři. A protože bychom zde měli mít návštěvu a sice eh, pan Flaherty a eh, paní Seidensticker eh, by nás měli uvést do problematiky. Takže my dnes vítáme pana Flahertyho, který je novým ředitelem Evropské agentury pro základní práva a také paní Seidensticker, která Eh, je předsedkyní správní rady. Eh, zpráva, kterou nám tady představí, a analyzuje nejdůležitější vývoj v oblasti lidských práv, základních práv Evropské unie v roce 2015, eh, hovoří o pokroku a také o přetrvávajících obtížích. My v červnu, v červenci budeme zahajovat trialog k tomuto tématu a pan Flaherty, ne, ne, on není tady poprvé, omlouvám se, mezi námi. Takže eh, my bychom nejdříve dali slovo paní předkyni správní rady a eh, pak eh, pan ředitel Oflahaty by nám odprezentoval svou prezentaci. Takže prosím nyní paní Zajdenstika. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. A děkuji vám za možnost odprezentovat vám naši zprávu a také naši agenturu pro základní práva. Já chci jménem Rady vás ocenit za vaše neutuchající úsilí o prosazování základních práv v široké paletě různých politik. Byla jsem velice potíž, potěšena setkáním s těmi z vás, kteří zavítali do naše agentury eh, minulý týden. My se snažíme tu výroční zprávu každoročně dělat lepší a lepší, eh, aby reflektovala politické debaty v jednotlivých členských zemích odpovídající aktuálně prioritám a výzvám. Eh, ti z vás, kteří Eh, sledujete naše výroční zprávy, tak už se to jmenuje jinak. Jsou to zprávy o základních zprávech a eh, jako letopočet se uvádí eh, letopočet vydání. V letošním roce chceme zajistit to, aby naše zpráva byla relevantní pro současnou politickou situaci. Naše údaje jsou údaje analyzované z hlediska základních práv a jsou eh, také eh, poprvé prezentovány v komparativní podobě. Současně s tím eh, zvyšujeme počet a váhu stanovisek v této zprávě a zároveň je publikujeme jako samostatný dokument ve všech členských jazycích. Eh, domníváme se, že tak eh, se tato zpráva stane užitečnější jak pro Brusel, tak pro jednotlivé země. Stanoviska ve zprávě doplňují eh, právní názory na plánovanou a blížící se legislativu. Jak víte, mnohé z těchto názorů pochází z vašeho výboru. Například nedávno jste nás požádali o stanovisko eh, ke společnému eh, návrhu eh, na seznam, tedy na společný seznam bezpečných zemí, tak jak to navrhuje Evropská komise. Také jsme se vyjadřovali k vaší vlastní iniciativě o vytvoření Evropské agentury o právním státě, demokracii a základní práva. Já jsem velice ráda, že se tam můžeme učin, e, účastnit, protože to znamená, že pojistky pro lidská práva je možné systematicky zapracovávat do všech politik EU. Lidská práva a e, e, migrace dominovala naši zprávu z minulé období. A bylo pro nás velice důležité, abychom e, se vyjádřili zcela jasným způsobem, ale aby naše stanoviska byla také prakticky užitečná. My tedy navrhujeme opatření pro život a také důstojnost, pro Eh, omezení obchodování s lidmi a tak dále a zdůrazněme důležitost integrace migrantů. Eh, dámy a pánové, skutečně je nezbytné, aby Unie řešila uprchlickou krizi při plném respektování základních práv. Proto je eh, tato oblast zásadně důležitá pro naši práci. A to se týká bezprostředního horizontu i horizontu dlouhodobějšího. Ale abychom mohli dostat svým úkolům, potřebujeme daleko větší kapacitu. My zde nemůžeme sehrávat eh, periferní faktor, ale naopak musíme být eh, ve středu dění a debaty. Migrace je zásadní problém a je eh, také důležitý pro udržitelnost a důvěryhodnost evropských politik. Základní práva také musí hrát integrální roli od navrhování nových politik až po jejich naplnování eh, a to ukázala ta největší uprlická vlna od eh, druhé světové války. My zde musíme se držet svých principů eh, základních práv. Dialog musí pokračovat, ale já já nyní eh, předám slovo panu řediteli Flahertymu, který eh, rozebere některé detaily. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych vám chtěl také poděkovat za to, že jste nás dnes přijali a umožnili nám odprezentovat naši výroční zprávu o základních právech. Eh, Toto eh, zprávu přijímá naše správní rada, ale je to eh, de facto stanoviskem celé agentury a já bych chtěl vyjádřit poděkování všem našim členům ve Vídni. Eh, dámy a pánové, rok 2015 byl rok špatný. Eh, viděli jsme eh, kompromisy v oblasti ochrany základních práv. Viděli jsme vzestup nepřijatelné retoriky, které se týká, která se týká právě základních práv. Když se budete probírat kapitolami naší zprávy, tak já bych se slušně vyjádřil k kontextu. Tak samozřejmě ten kontext je migrace a asilová politika. Já vám tady nebudu prezentovat statistiky, ale eh, ať hovoříme o této krizi jakýmikoliv eh, slovy, je to každopádně krize hodnot a krize základních práv. A my vysoce oceňujeme, jak tento výbor pečlivě sledoval vývoj situace a pozvuzujeme vás, abyste v tom pokračovali formou eh, speciálních slyšení o dimenzi eh, právě základních práv. Eh, naše výroční zpráva obsahuje hodně relevantních informací. Například je zde důkaz, jsou zde důkazy pro 2015 Eh, o tom, že eh, v některých zemích eh, došlo k jakémusi regresu. A my vidíme, že je zde i nebezpečí, že jenom drobné úpravy pravidel v členských zemích mohou vést k odmítání uprchlíků. Docházelo k spožďování a průtahům při sjednocování rodin. Když se podívám na druhou eh, oblast, druhý okruh, to jsou práva eh, dítěte, eh, tak to se týká také migrace. 30 až 40 migrantů jsou děti a těch, kteří zamírají, umírají na cestě, tak také 30 z nich jsou děti. Eh, dá se říci, že od září 2015 umírají eh, denně dvě děti eh, z řadu prchlíků. Ovšem, když uvažujeme o tom, jak na to nejlépe reagovat, podívejme se na výroční zprávu, která navrhuje účinná opatření. Za prvé musíme daleko lépe integrovat strategie na ochranu dětí do procesu asilových řízení a e, migrační řízení. A za druhé, e, musíme jedno, jednat rychleji. Rychleji musíme předělovat e, nedoprovázeným dětem poručníky. Třetí oblast to je rasismus a netolerance to skutečně během roku 2015 eh, zůstalo eh, opravdu eh, metlou a docházelo k antisemickým atakům, k atakům na muslimy a na Romy. Je velice důležité, abychom si uvědomili, jaký rozsah měly tyto útoky na menšiny a musíme si uvědomit, že to příčinou nejsou eh, tyto menšiny. Tyto menšiny jsou obětmi. A eh, obecně dá se říci, že ve většině členských zemí je eh, třeba zlepšit pronásledování, stíhání a trestání projevu nenávistě. Dále hovoříme o přetrvávající výzvě, o výzvě eh, vyvážit eh, aspekty národní bezpečnosti a aspekty základních práv. Eh, tam, kde se dochází k omezením určitých práv, tak musíme mít na, na mysli tři principy legalita, eh, proporcionalita a přípustnost. Eh, nutnost, nezbytnost. My v Evropské unii také máme eh, určitou míru dohledu a sledování a o tom jsme také hovořili již v jiné zprávě. Je třeba říci, že Eh, mnoho členských eh, zemí eh, sleduje, provádí masové sledování, ale pouze v pěti členských zemích existuje řádný právní rámec. A dále v českých zemích existuje nesmírné množství orgánů, které se tímto sledováním zabývají. A samozřejmě s tím jsou eh, spojené problémy jako nedostatek peněz, zdrojů, kompetencí a tak dále. Čili co s tím vším můžeme dělat? My zde máme čtyři návrhy. Za prvé, eh, Doporučujeme vaší pozornosti stanoviska obsažená v naší výroční zprávě. Je jich 41, všechna Eh, byla eh, velice eh, dobře pročtena a proskoumána a jsou to velice inteligentní stanoviska a týkají se vše, celého průřezu naší tematiky. Za druhé, máme základní práva a chartu základních práv a ta by mělo být ústředním bodem veškeré nové legislativy. Eh, není tomu tak všude. Je třeba provést eh, jakýsi mainstreaming základních práv. Základní práva by měla eh, explicitněji zaznívat také v debatách o evropském semestru. Za třetí je třeba oživit školení a vzdělávání v oblasti základních práv v Evropě ve všech členských zemích i v evropských institucích. Potřebujeme na to věnovat příslušné, příslušné zdroje a mm, také provádět to účinným způsobem. A ještě poslední bod prosím, eh, spolehejte na naši agenturu, na agenturu základních práv. Je to nezávislé centrum pro Evropskou unii eh, pro oblast základních práv. Prosím, eh, využívejte naše právní analýzy, naše stanoviska, snažte se podporovat a budovat povědomí o základních právech v našich institucích i ve členských zemích. Závěrem bych řekl, že naše agentura je vám k službám v této nelehké době. Děkuji vám. Děkuji vám oběma za stručnost. Je to velice detailní zpráva, vy jste řekli mnoho zajímavých věcí. My nicméně máme určitá časová omezení. E, teď bych tedy rád sestavil seznam řečníků a hned ho uzavřel. No, Vy se taky hlásíte? Takže kolegové, já teď přečtu řečníky a potom uzavřu seznam, abychom také měli čas na odpovědi. Yeah. Okay, just indicate now if you... Tak teď dejte vědět, pokud chcete mluvit. And, all right, everyone wants to speak. Všichni chtějí mluvit, dobře. Takže dvě minuty. Takže seznam řečníků je uzavřen. Pokud někdo eh, další ještě přijde, eh, tak mi dejte prosím vědět. Prosím, omezte se na dvě minuty, protože musíme začít hlasovat včas. Jak víte, tak máme velice dlouhé hlasování, takže nemůžeme to protahovat. Takže prosím, omezte se na dvě minuty, budu vám vděčný. Jako první je pan Bony. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za tuto zprávu. Podle mého názoru je to velice užitečná zpráva, důležitá, dobře strukturovaná, s měkkými doporučeními, protože eh, jde vlastně o názory Agentury pro, pro základní práva a mnohem více se zaměřují na podporu členských států a jejich politik. Já bych se chtěl soustředit na dvě záležitosti. Jedna se týká e, informační společnosti, soukromí a ochrany osobních údajů. Já musím říci, že je velice důležité e, držet se těch pravidel legality, nutnosti a proporcionality. Bohužel v mé zemi se legislativa soustředí na eh, policii a hromadný dohled a boj proti terorismu a nyní existuje seznam závažný, neexistuje seznam závažných trestných činů, eh, neexistují eh, hodnocení ex ante a to je podle mého názoru problém potom při správě a kontrole, zvládání a kontrole těchto aktivit. Já to neříkám proto, že bych neměl rád svou zemi, já miluju svou zemi, ale domnívám se, že to je určitá tendence. Je to to, to dilema mezi, eh, mezi bezpečností a soukromí a svobodou. Eh, ta je, to je klíčové pro mnoho zemí a podle mého názoru musíme analyzovat toto stanovisko FRA, eh, tak, aby to bylo mnohem transparentnější také pro občany. Teď v Polsku bude veřejné slyšení organizované občany o legislativě eh, boje proti terorismu. Chtěl bych ještě dodat něco k bodu, který se týká rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti, protože naprosto souhlasím s tím prvním stanoviskem, s tímto odstavcem, s touto pasáží této zprávy která hovoří o některých aktivitách a některých politikách. Bohužel v mé zemi se vláda rozhodla zlikvidovat eh, Radu pro boj proti xenofobii a diskriminaci, což eh, by byl orgán, který združoval zástupce mnoha institucí a dával jim možnost společně jednat. Děkuji. Děkuji, pane Bony. Nyní paní Verža, prosím. Merci. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, oběma zástupcům eh, agentury za kvalitní práci, za stručnost a přitom přesnost ve své prezentaci. Mně se líbí to zaměření, které bylo zdůrazněno v letošní zprávě, ty focus. To mně připadá velice dobré, a to i včetně pořadí, ve kterém jsou uváděny bylo řečeno, že rok 2015 byl špatný rok, rok, kdy se vlastně couvalo z hlediska základních práv, že to je určitá krize základních práv a hodnot Evropské unie. Myslím, že mnozí z nás v, ta, v tomto výboru si myslí to tež. E, možná ne tolik u toho prvního bodu a k tomu bych chtěla něco zdůraznit, protože si myslím, že tady je otázka problému aplikování evropského i mezinárodního práva v mnohých evropských zemí z hlediska migrační politiky. Pokud jde o eh, nevyhašťování a neprovádění kolektivních eh, vyhánění, eh, to je Eh, důležitá otázka. Je tady otázka dětí, protože stále více a více dětí eh, přichází na území EU eh, e stále více a více eh, dětí umírá ve středozemním moři, stále více a více nezletilých a u těch dětí je to stále mladší a mladší, jsou to stále mladší a mladší děti. Já jsem byla v Podzalo a tam právě toto eh, zdůrazňovali z hlediska nedávného vývoje. Chtěla bych také říci, že naše frakce Eh, bude reagovat na tuto iniciativu. Přejeme si, aby tato iniciativa byla. Už budu končit, pane předsedo, ne, trapte se. Takže v rámci eh, této zprávy myslím, že to je opravdu velice důležité. Na příští schůzi budeme žádat jménem frakce GUE na schůzi koordinátorů, aby tady bylo stanovisko vypracováno na téma práv a eh, situace práv migrantů v hotspotech, zejména v Řecku, eh, tam, kde dochází k systematickému, k systematické detenci, k délce této detence. Ano, tak tomu by rozhodně mělo být stanovisko stanovisko. A na závěr ještě řeknu, že jsem se zúčastnila minulý týden schůze eh, v oceně Sacharova, kde bylo také zdůrazněno, že Evropská unie musí být příkladná v této věci a bohužel eh, k tomu máme zatím daleko. Thank you. Um... Děkuji. Eh, omlouvám se, že omezuji kolegy na dvě minuty, ale je to potřeba. Pan Krkou, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, gratuluji autorům této zprávy. Je to velice důkladná práce. Soustředím se pouze na otázky, které se týkají dětí. Za prvé, je poměrně zajímavé, že se tu odkazuje na výsledky eh, v oblasti eh, chudoby dětí a jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu mezi těmi, eh, kteří se domnívají, že i nepodstatné výsledky jsou důležité a těmi, kteří se domnívají, že pouze materiální výsledky jsou důležité. Tady si myslím, že je teď dobrá rovna a e, dále k zvláštnímu zacházení s dětmi v soudním systému, e, o kterém se tu hodně píše, bych chtěl říci, že bych poměrně rád, aby bylo zajištěno dětem zvláštní zacházení v oblasti zdravotní péče, zejména e, psychické zdravotní péče, která tam není příliš zmíněna, pokud vůbec. Je to ale podle mého názoru nesmírně důležité a významné. Chtěl bych také ještě upozornit na e, ochranu dětí v oblasti internetu a zejména kyberzločinu a také na odpovědnost poskytovatelů internetového připojení. Eh, já jsem patřil k delegaci našeho výboru, která nedávno navštívila poskytovatele internetu ve Spojených státech a oni si uvědomují tyto odpovědnosti a já doufám v dialog mezi vámi a nimi. Eh, doufám, že bude progresivní a pozitivní. A konečně bych chtěl něco říci k radikalizaci, pane předsedo. Všichni jsme znepokojeni tím, jak se mladí lidé radikalizují. Někdy je to eh, kvůli jejím sociálním okolnostem, jindy kvůli rodinným okolnostem společnostem. E, souvisí to ale s tím, že jsou vystaveni médiím a že jsou vystaveni internetu e, do jaké míry, e, já vím, že do jaké míry se domníváte, že děláme dostatek a co vy jako organizace můžete dělat více pro to, aby národní vlády konaly v tomto ohledu? Kolegové, bohužel jsem vás upozorňoval, že eh, seznam řečníků eh, byl uzavřen. Kolegové přicházejí a chtějí hovořit, což je obtížné, protože máme 16 16.15 hlasování. Teď paní Albiol na dvě minuty. A prosím, omezte se všichni na dvě minuty, kolegové. Eh, děkuji. Já bych především chtěla poděkovat oběma řečníkům a mám tady tři stručné otázky. V tisíce občanů v EU e, nemají plně e, respektována e, svá práva a své svobody. Prostě je to tak, také uprchlíků, žadatelů azyl. Jsou tady také nezletilí, kteří se nacházejí v této situaci, ačkoliv je to v rozporu s úmluvou o právech dětí a nezletilých jsou tady určité přece alternativy k detenci. E, tady se naopak e, situace ještě zhoršuje také na řeckých ostrovech, kde se vytvářejí uzavřená centra. E, je to také v, na Lampeduze, ale také v Seutě a Melilie na toto téma. Jak prosím hodnotíte vývoj této situace, eh, která se vlastně zhoršuje? Dále otázka EU Turecko. Tady je celá řada eh, pochyb o tom, jak legální je tady eh, dohoda, že se vlastně teď změnil i název. Není to již dohoda, jmenuje se to nyní prohlášení, abychom se vyhnuli některým problémům, které by název dohoda mohl přinést. Tedy jaké jsou vaše názory na tuto dohodu a důsledky této dohody? Eh, my jsme měli delegaci, která se jela do Turecka a ukazuje se tam opravdu stále eh, porušování lidských práv, deportace lidí, které nemohly lidí, kteří nemohli požádat o azyl, otázka uzavírání hranic. To by nás opravdu mělo trápit, eh, tato otázka. A chceme tedy vědět, zda bude nějaká eh, zpráva k eh, této dohodě mezi EU a Tureckem, zda bude nějaká, nějaký protest nebo nějaká stížnost na toto téma. A poslední otázka se týká toho, toho nového útvaru, který nahradí agenturu Frontex. To je vlastně model evropské pevnosti, do které není možné proniknout. Eh, tady vlastně eh, bude možné postupovat autonomně, bude to méně průhledné, méně eh, srozumitelné. Budete spolupracovat s touto agenturou v celém tomto procesu? Jak to bude mít, jaký to bude mít dopad na otázku strahy evropských hranic a jaký to bude mít další dopady? Děkuji. Omlouvám se, musíme dodržovat dvě minuty, nepřekračujte je, prosím. Pan Niedermiller. Omlouvám se, Pítra, že jsem takový nabručený. Děkuji moc krát za tuto zprávu. Já bych chtěl říci něco obecnějšího a potom položit otázku. K tomu obecnému. Právní stát, lidská práva a základní práva, to jsou tak nějak produkty liberální demokracie. A v člen, v některé členské státy říkají, my nechceme liberální demokracii a chtějí budovat i liberální demokracii. A v takovém případě lidská práva a základní práva budou nějakým způsobem redefinována. A já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, co v takovém případě dělat. Jak můžeme popsat situaci základních práv v neliberální demokracii? To je jedna věc. Za druhé, to se týká integraci Romů a té strategii, kterou jste zmínil. E, já se domnívám, že ta situace je mnohem horší, než jak ji popisujete. E, můžu zmínit různé typy diskriminace, e, segregace ve školství, což není případ pouze Maďarska, kde bylo zahájeno řízení pro porušení předpisů, ale myslím si, že to nejhorší je nucené přesídlování skupiny, eh, romských skupin v mnoha městech, například v maďarském Myškolci. A mě by zajímalo, co proti tomu můžete dělat, jak nám můžete pomoci eh, aby to, to, s tím, aby toto přestalo. Děkuji, pan Jurek, prosím. Děkuji vám. Eh, pane řediteli, eh, chtěl bych se eh, zeptat zejména na jednu věc. Vy jste hovořil o aktech netolerance v Evropě, ale znepokuje mě, že jste nehovořil o netoleranci vůči křesťanským uprchlíkům, kde tedy se stále častěji slyší o e, útocích proti nim, například v uprchlických táborech a podobně. Například před 14 dny e, toto reportovala e, organizace Open Doors. Navíc často se to děje ruku v ruce s porušováním právního státu v Evropské unii. A To se týká třeba i ne zcela eh, objektivního informování veřejnosti. Zajímalo by mě, zda eh, v souvislosti s tragediemi na trasách nelegální imigrace, eh, jak si na těch trasách nelegální imigrace, jestli si nemyslíte, že by organizátoři těchto uprchlických proudů neměli být stíháni a souzeni mezinárodním tribunálem, eh, poněvadž ohrožují lidi dokonce v míře až do ztráty života. Poněvadž víme, že jde o organizovanou činnost a za tyto tragédie ten, kdo to organizuje, také nese zodpovědnost. Děkuji vám. Paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Eh, to je spíše eh, poznámka než otázka. Především eh, jsem velice vděčná této agentuře FRA za její neutuchající úsilí o ochranu základních práv. Musím říci, že když se dívám na vaši zprávu, velice dobře dokážeme analyzovat, kde dochází k chybám a Eh, sepisovat seznamy porušování eh, základních práv, ale eh, otázka je, co s tím dělat, poněvadž ono se to zhoršuje rok od roku. Hmm, tento výbor pracuje na návrzích, jak tedy vypracovat mechanismy, které by udržovaly a pomáhaly základním právům a Eh, mě by zajímalo, jestli tedy eh, bychom mohli dělat něco ve smyslu nejenom eh, prostě identifikace a poznamenávání, pojmenovávání těchto, těchto porušování práv, ale možná to také přijímají nějaká opatření, poněvadž de facto Eh, vždycky jsou zatím nějaké politické důvody a nedostatek politické vůle situaci řešit. Je to vždycky výsledek nějaké politiky. Čili já si myslím, že Eh, ve své analýze a doporučeních byste možná eh, mohli věnovat eh, více pozornosti tomu, jakým způsobem se proti tomu stavět v jednotlivých zemích. Děkuji. Děkuji vám. Já mám jednu otázku ohledně jedné skupiny, která v této zprávě není jmenována, a to jsou osoby bez dokladů. Vy jste hovořili o některých, kteří by mohli zůstat i po té, co dostanou rozhodnutí o odmítnutí. Ale já teď mám na mysli jednu skupinu, která dostane rozhodnutí o odmítnutí, ale to rozhodnutí nelze realizovat. Ti lidé zůstanou v dotyčné zemi. A teď s novou migrační politikou, kdy přijímáme velice mnoho lidí z, ze zemí postižených válkou, se po, po, se mnohem více z těch, kteří dostali rozhodnutí o odmítnutí, snažíme posílat zpátky. A tím riskujeme, že bude mnohem více těch, kteří se budou skrývat v, na, v našich zemích. Například u nás ve Švédsku jim říkáme lidé bez papírů, a domnívám se, že když bude mnohem více lidí bez, z válečných zemí, tak bude mnoho těch, kteří mohou dostat povolení k pobytu, protože už eh, mohli by dostat povolení k pobytu po určité době, ale oni se raději skryjí. Eh, to je skupina, o které se příliš nemluví, ale my musíme hlídat jejich práva v našich zemích. Kromě toho eh, těch, kteří dostanou rozhodnutí o odmítnutí a to nelze realizovat, tak mezi nimi je mnoho z těch, kteří se nacházejí v zemi na základě dočasného povolení k pobytu a to už mnoho let jsou dobře integrovaní do společnosti a v normálním případě by dostali trvalé povolení k pobytu e, v příští fázi. Ale teď jich přichází tolik nových, že to trvalé povolení k pobytu nedostanou, ale jsou nuceni odejít. A tady je také obrovské riziko, že mnozí z nich se e, ukryjí místo, aby odjeli domů. Takže podle mého názoru je důležité zabývat se touto skupinou lidí, kteří, u, kterých hrozí, že se z nich stanou osoby bez papíru, tak abychom nepodkopávali jejich práva. Děkuji paní Lauristín. Děkuji. Eh, moje otázka eh, tak nějak navazuje na to předchozí. Eh, my teď debatujeme o obnově dublinského systému a vidíme, že hodně se pozornosti věnuje zabránění těm takzvaným Eh, sekundárním pohybům. Takže jak, eh, jak je stanovisko FRA k po svobodě pohybu eh, versus tady toho značného úsilí o zabránění uprchlíkům v pohybu, včetně tedy sjednocování rodin a tak dále. Čili mě zajímalo, Eh, jak to chápe, jak to vnímá FRA a jaké by bylo řešení eh, taky v rámci eh, té revize dublinského systému. A taky vám chci poděkovat za velice zajímavou obsáhlou zprávu. Děkuji a Soraya Post. Děkuji vám. Já si taky myslím, že to byla velice zajímavá zpráva. Děkuji za, mi, za ní. A pokud jde o kapitolu 4 eh, Romové a integrace Romů, tak souhlasím s tím stanoviskem, které jste prezentovali. Přesto bych ráda položila pár otázek, pokud jde o situaci Romů. Eh, domnívám se, že žijeme v době, kdy politika a e, veřejná, veřejné mínění e, se staví proti jednotlivým skupinám, což značně využívají mnohé populistické strany a e, dokonce bych tvrdila i, že slušné strany to dělají. Mě by zajímalo, co můžeme dělat pro to, aby romská otázka měla vyšší prioritu na politické agendě. Situace 6 milionů občanů Evropské unie eh, je taková, že musí prchat ze svých zemí z důvodu tvrdé diskriminace, nucených přesídlování, chudoby a všeho možného. A proto se rozhodnou odejít. Mnozí z těch, kteří prchají nebo kteří využívají možnosti eh, svobody pohybu, eh, se dočkávají v našich členských státech horšího zacházení než psy. Mnozí Romové, kteří prchají z balkánských zemí a kteří se skrývají mezi těmi osobami bez dokladu, jak říkala Budil, u těch hrozí, že budou odvezeni zpátky do bezpečných zemích. To jsou země bezpečné možná pro všechny ostatní, ale ne pro Romy. O tom nemůže být sporu. A potom jsou tu další, a to jsou osoby bez státní příslušnosti. Kdo bude bránit jejich práva? Co můžeme dělat pro ně? Mezi nimi je také mnoho Romů. A to právě z důvodu eh, Balkánu a toho, co se tam stalo a různých dělení států a tak dále. Pak je tu mnoho otázek uvnitř EU, které musí mít vyšší prioritu z politického hlediska. Eh, co tedy budeme dělat? Děkuji a poslední, pouze na jednu minutu, pokud je to možné. Silvi Ivon Kaufmann, prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, hm, děkuji, já jsem přiletěla dneska se spožděním, takže proto jsem tady nebyl od začátku. <clears throat> Mám konkrétní otázku k vaší zprávě a sice eh, hovoří to o Eurodaku na straně 22 a zde hovoříte o tom, že členským zemím poskytli informační materiál a seznam otázek, mimo jiné, o tom, mimo jiné proto, eh, aby eh, uprchlíci dostali více informací o tom, proč se jim odebírají eh, otisky prstů a tak dále. A mě by zajímalo, jestli k tomu máte nějaké další informace a jestli vaše sdělení tedy bylo členským zemím předáno. Děkuji. Děkuji. A dám slovo přímo Michael Flatimu, aby se nám pokusil odpovědět, protože máme čas jenom do čtvrt na pět. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se. A e, pak to ještě zhrne paní kolegyně. Tak především k otázce pana Boneho. Já jsem se nedostal eh, k specifickým podrobnostem pro jednotlivé země. Nicméně mohu říci, že vydáme další zprávu a analýzu o eh, sledování eh, v Evropské unie a také samozřejmě vzhledem k dodržování práva. Paní Veržia hodně hovořila o uprchlících a zaznělo to tady pak ještě opakovaně. <clears throat> Musím říci, že eh, FRA se plně shoduje na tom, že jde skutečně o hlubokou eh, lidskou eh, krizi a krizi lidských práv. <clears throat> A my se snažíme to nějak řešit a my vlastně v Řecku máme první dočasný terénní tým, který se eh, snaží hledat řešení. Eh, pak je tady otázka k základním právům v hotspotech. Eh, pokud by tedy agentura mohla na pomoci takovémuto stanovisku, tak to vítáme. Pokud se týče zdraví a další záležitosti eh, týkající se dětí, eh, tak eh, v té zprávě z roku 2000, pro rok 2015 o tom skutečně moc není, ale máme pozdější dokumenty, kde se skutečně hovoří o tom, že duševní zdraví dětí to je velice důležitá věc. Pokud se týče sociálních platform a pohybu online, tak budeme mít fórum pro základní práva za několik týdnů a tam se budeme zabývat možnostmi, jak sociální služby mohou, sociální sítě mohou situaci v oblasti základních práv zlepšovat. Eh, další věc. Eh, pokud se týče eh, osob zadržovaných na řeckých ostrovech, my navštěvujeme tyto ostrovy a radíme evropským orgánům a e, dalším agenturám, jak se nejlépe vyhýbat porušování základních práv. Také máme určitá očekávání e, od Frontexu, e, s nímž máme velice dobré pracovní vztahy. Pan Nirmoller se ptal na mnoho věcí a některé z nich by opravdu si zasloužili důkladnou debatu. Eh, k těm eh, vznikajícím neliberální demokraciím. Eh, já musím říct, že je třeba, abychom se čas od času vrátili k našim základním smlouvám. Tam se to všechno řeší. Otázka diskriminace, paní, paní Post. Já bych chtěl vás ujistit, že FRA to eh, chápe. Situace Romů je evropský skandál a my eh, budeme nadále pokračovat plnění základních práv našich romských komunit, ať už se nacházejí kdekoliv. A to se týká samozřejmě i eh, těch kočovných společenství. Pokud se týče křesťanských Eh, křesťanských eh, mm, uprchlíků, eh, tak ano, my skutečně jejich, jejich mm, řekněme, diskriminaci sledujeme a sledujeme to velice poctivě. A to se týká také pana Jurka a návrhu na to, aby se kriminalizovali původci této uprchlické krize. Eh, další věc. Samozřejmě, že eh, tyto krize, to je všecko eh, otázka politická, ale také často chybí pochopení, jak aplikovat základní práva v dané situaci, někdy také nedostatek zdrojů a tak dále. My se skutečně snažíme v rámci svých omezených možností eh, dělat maximum. Eh, my samozřejmě pracujeme zejména v oblasti prevence a eh, to tak to prostě je. Paní Valero ho, hovořila o nezdokumentovaných migrantech a složitosti integrace nebo složitosti procesu, kdy lidé jsou dobře integrováni a přesto se mají vrátit domů. Ano, je třeba, aby eh, kaž, s každým migrantem se zacházelo jako s jednotlivcem. Tady eh, nemůžou být nějaké plošné skupinové eh, způsoby řešení a přístupy. Paní Loriston se ptala o, na Dublin. To je velice složitá oblast a my bychom velice rádi zpracovali pro parlament formální stanovisko k této věci, pokud by si to parlament přál a požádal nás o tom a e, paní Kaufmann, já e, myslím, že jsem ne zcela pochopil tu otázku, ale e, velice, velice rád to z ní proberu bilaterálně. A teď bych předal mikrofon naší paní ředitelce, naší paní předsedkyni. Dámy a pánové, děkuji vám. Chtěla bych vám tedy velice poděkovat za velmi případné Eh, poznámky, které zde zazněly v oblasti lidských práv, dětských práv, práv eh, například křesťanské menšiny. Budeme o tom nadále uvažovat a eh, mm, určitě tato debata bude vplývat potom do našich debat. Za druhé, použitelnost a přístupnost eh, našich doporučení, ano, tak eh, to je to, čím se zabýváme maximálně. Snažíme se, eh, aby nás bylo slyšet také na jiných a dalších politických úrovních. A dále velice zajímavá byla ta otázka politické vůle. My se samozřejmě nemůžeme omezovat pouze tím, že bude eh, prstem ukazovat tam, kde se porušují eh, základní práva. My tady máme knihu, ukazujeme na mm, praktické příklady a já myslím, že to je velice dobrý první krok. My potřebujeme, aby pokračovala politická debata. Eh, fórum o základních právech se blíží a velice rádi vás tam uvidíme a uvítáme. Děkuji vám za tuto debatu. Ano, děkuji. Já vám tady děkuji vám oběma eh, za eh, tady tuto velice, velice důležitou eh, zprávu. Děkuji vám, pane Frati, také za vaše slova, pokud se týče Eh, jak tedy používat eh, vaše, vaše doporučení a tak dále. A také doufám, že poslanci si vaši zprávu přečtou od A do Z. Tak, děkuji vám. A nyní, kolegové, eh, pokud máte k dispozici své hlasovací karty, zájem hlasování v 16.15, možná jste už viděli, že ty hlasovací seznamy jsou velmi dlouhé, a my se pokusíme to za ty dvě hodiny zvládnout. Takže prosím, buďte připraveni. colleagues first. I'm just addressing the... Uh, Vážení kolegové, já jenom chci, aby koordinátoři ověřili, že všichni eh, členové či náhradníci jsou připraveni se svými hlasovacími elektronickými kartami. Můžete mi to prosím potvrdit? Ano. Prosím, posaďte se všichni. Začneme, prosím, je to opravdu složité hlasování, takže bude-li jakákoliv pochybnost, tak to jasně uh, dejte vědět. Vážení kolegové, začneme. Eh, první eh, hlasování, to je bod 9, to je návrh na řízení Evropského parlamentu Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráže vlastně nahrazuje nařízení 2007-2004, nařízení 863 2007 a rozhodnutí 2007-267. Spravodajem eh, je Artis Pabrix a začínáme eh, hlasovat o návrhu číslo 103. Zahajuji hlasování. Funguje to prosím všechno, tak eh, zkuste to ještě jednou. Eh, mně to také fungovalo až na podruhé. Takže je to návrh 103. Stále ještě hlasujeme. Ještě jeden člen se snaží. Ano, funguje to? Nefunguje? Tak prosím, eh, hlasujte zvednutím ruky budeme mít jednoho člena, který bude hlasovat rukou. Končíme toto hlasování. A je to zamítnuto. 102, návrh 102, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 104 zahojí hlasování. Omlouvám se. Je to dva návrhy v jednom bloku 104 a 263. Končíme hlasování. Zamítnuto. Teď máme horizontální kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A to je přijato. Horizontální kompromis dvě e, od výboru pro dopravu. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A je to přijato. E, návrh 122. Um, Končíme hlasování. přijato. Návrh 208. Končíme hlasování. Přijato. Návrh 220. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to přijato. Eh, článek 5, odstavec 1, 317. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Přijato. Návrh 794. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis k článku 1. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. To je přijato. Kompromis k článku 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, návrh 249 a 253 na jednou hlasujeme. Končíme hlasování. To je zamítnuto. Návrh 250, 251 a 252 všechny najednou hlasujeme teď. Končíme. Zamítnuto. Návrh 11. Od zpravodaje zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to přijato. Návrh 260. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Návrh 261. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 3. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Přijato. Kompromis článku 4. Omlouvám se, je to návrh 275. Začínáme hlasovat. Návrh 275. Končíme hlasování. Přijato. Kompromis k článku 4. Zahajujeme hlasování. skončíme. Přijato. Návrh 286. Eh, Začínáme hlasovat. 286. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 5. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Návrh 340. Začínáme hlasovat. Končíme. Zamítnuto. Návrh 342. Začínáme hlasovat. Končíme. Zamítnuto. Návrh 12 od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 6. Zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 6a. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Kompromis článku 7. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Návrh 374. Zahajujeme hlasování. Třista sedmdesát čtyři. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. 395. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Návrh 405. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Návrh uh, AFET 32. Zahujeme hlasování. Končíme. Zamítnuto. Návrhy 416, 417 a 418 hlasujeme na jednou. Pardon, jenom 416 a 417 na jednou začínáme hlasovat. Končíme. Zamítnuto. A teď návrh 418. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 9. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 10. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Návrh 427. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 448. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 458. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 11. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Návrh 474. Začínáme hlasovat. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 12. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 13. První část je to ve částech. Takže jsou to až eh, ze slovy a třetí země. Končíme. Přijato. A druhá část kompromisu. zahajují hlasování. Končíme. Přijato. Návrh 561. Začínáme hlasovat. Končíme. Zamítnuto. Kompromis v článku 14. Začínáme hlasovat. Končíme. Přijato. Kompromis v článku 15. Hlasujeme. Končíme. Přijato.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 Přijato. Návrh 601. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 17. Končíme. Přijato. Eh, návrh 607. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 612. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 617. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 627. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 18. První část, to je část A. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Část B. Hlasujeme. Stále ještě hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 19. Hlasujeme. Končíme. Schváleno. Návrh 694. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 43 od zpravodaje. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 698. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 696. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 697. 697. Hlasujeme. Končíme. Schváleno. Návrh 699. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 700. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 701. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 702 hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 703 hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 704. Zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. Návrh 706. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Budget 4. Zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. Návrh 707. Zahajujeme hlasování. skončíme. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh. Teď začínáme hlasovat. Od Moniky Holmajer ústní pozměňovací návrh. Končíme hlasování. Zamítnuto. Budget 5. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 24. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 25. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 76, eh, 726. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 26. Nejdříve první část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 747. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis článku 27. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 756. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 757. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 28. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 29. Zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 30. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 32. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 33. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 807. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 34. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 35. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 833. Hlasujeme. Končíme. Přijato. E, návrh 835. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 839. Hlasujeme. Končíme. Schváleno. Kompromis k článku 36. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 861. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 862. Hlasujeme. končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 37. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 865. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 38. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 39. Hlasujeme k článku 39. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 41. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 883. To je staženo. Tak návrh 896. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článkům 44 a 45. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis eh, k článkům 45, 46. Zahajeme hlasování. Pardon, 46 a 49. Eh, končíme hlasování. Přijato. 918. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 920. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 921. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 51. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 52. První část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 53. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 960. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 967. Eh, 977 k tomu je stejný, takže hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 976. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 978 a 979 jsou stejné. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 54. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 924. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 995. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 996. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Budget 9. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 999. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 60. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 61. Hlasujeme. Končíme. Přijato. AFET 76. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Tisíc dvacet čtyři. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Tisíc dvacet. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 63. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 1027. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 67. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 68. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 69. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 70. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 1084. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 1087. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 1090. Zahajujeme hlasování. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k článku 71. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k článku 72. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 1139. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 1140. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 1155. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 70, tedy kompromisní návrh k článku 74. Přeřekl jsem se, je to 74. Stále ještě hlasujeme, končíme hlasování, přijato. Návrh 1162, hlasujeme. Končíme, zamítnuto. Kompromis k článkům 75 až 78, hlasujeme. Z, končíme. Schváleno. Kompromis k článkům 79 až 82. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 105. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 106. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k bodu preambule 2. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 113. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 118. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 116. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 117. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k bodu preambule 5. Končíme. Přijato. Návrh 124. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 125. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 7. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 132. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k bodu preambule 9. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 138. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 139. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 140. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 142. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 143. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 144. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 146. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 135 eh, ne, kolegové, čili 149. Hlas, zahajujeme hlasování. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k bodu preambule 14. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 15. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodům preambule 16 a 16a. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 17. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 18. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 20. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 21. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 192. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh 194. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 193. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis k bodu preambule 22. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 196. Hlasujeme. Končíme. zamítnu to. Kompromis k bodu preambule 23. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 24. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis K bodu 25 eh, hlasujeme. Končíme. Přijato. 209. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Eh, Rybolov 4. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Rybolov 5. Ano, ano, je tady psáno tedy peš. Já prostě já tomu říkám rybolov. Takže peš 5. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu odůvodnění 28. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodům preambuly 28a, 28b a 29. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 221. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Návrh bodu preambule 30. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 31. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k bodu preambule 33. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Bačit 2. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Návrh 229. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Kompromis k vodu preambule 39. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Teď hlasujeme o takto pozměněném textu konečné hlasování jmenovitě. Hlasujeme. Končíme. Takže je to přijato 40 hlasy pro, proti 10 eh, a 5 se zdrželo hlasování. Takže děkujeme vyjednávacím eh, týmu, kde je velká většina eh, členů LIBE. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování a je to přijato. 44 hlasů pro, 9 proti a 2 se zdrželi. Takže děkujeme a blahopřejeme zpravodaji. Colleagues, give your hands a bit of a your hands a bit of a rest we get to the next vote. Tak, eh, až si odpočinete, tak půjdeme k dalšímu hlasování, ale prosím, nikam neodcházejte. Okay, that's good. Have you got one? The voting is? Yeah, this one, yeah. Hey, colleagues, let's... Um... Tak eh, kolegové, máte všichni hlasovací seznamy, máte dost sil, pokud ano, pokračujeme. Tak kolegové, teď budeme hlasovat o stanovisku výboru LIBE pro výbor BAČ k přípravě povolební revize víceletého finančního rámce 2014 až 2020. Je to příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise, pravodajkou je Laura Adžea. Pozměňovací návrh 1. Jste připraveni všichni? Ne, já, já nejsem připravený, pardon, kompromis 1. Dobře, tak já vám dám chvilku, abyste se usadili. Kolegové, jsme uprostřed hlasování. Prosím, posaďte se. Už všichni sedí. Kompromis jedna, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 41 hlasů pro, 4 proti, 6 zdržení. Gratuluji zpravodajce. Teď jdeme dál k dalším hlasováním. Výměna informací Um, if you listen carefully, the next point in the agenda. Takže teď hlasujeme o zprávě o návrhu směrnice, kterým se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009 lomeno 315 lomeno JHA, e pokud jde o e, výměnu informací o státních příslušnicích třetích zemí a Evropský informační systém rejstříku trestu ECRIS. Nejprve se zeptám, jestli pan zpravodaj chce něco říct. Ne? Kolegové, musím také teď oznámit, nebo požádat vlastně zeptat se zpravodaje, Tak kolegové, eh, skupina EPP žádá o jmenovité hlasování u kompromisu 8b eh, část 1.2 u pozměňovacího návrhu 36 eh, a 40. Takže já se vás ptám, podporujete žádost EPP e o jmenovité hlasování? Spravodaj ano a podporujete žádost skupiny zelených o e, jmenovité hlasování u 36, 45, 50 a 52. Ano, dobře, můžeme přikročit k hlasování. Takže kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 8b, tady máme oddělené hlasování, nejprve první část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. V tom případě jdeme na pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Jmenovitě. Ne, teď jsme u pozměňovacího návrhu 36 a to kvůli hlasování o části 1 kompromisu 8b. Teď hlasujeme o 36. Končím hlasování. Přijato. 39. Zahajuji hlasování. Tak kolegové, omlouvám se. Beru zpátky. Hlasujeme o návrzích 37 a 38, které jsou identické. 37 a 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14 a 41 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49. Zahajuji hlasování. Kolegové, já jsem se spletl. Neměli jsme hlasovat o 49 a padla. Takže ten, toto hlasování anulujeme a jdeme na pozměňovací návrh 50. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování zase. 52 jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. 53 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54 Končím hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. 55. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 58 a 59 identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvacet šest. Zahajuji hlasování. Ano, nebudeme hlasovat o kompromisu 4, protože byl přijat návrh 36 takže nebudeme hlasovat o tomto kompromisu. Končím hlasování o návrhu 26. Přijato. Kompromis 5. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A konečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 45 hlasů pro, 2 proti a 4 zdržení. Teď hlasujeme o rozhodnutí zahájit vyjednávání a s složení vyjednávacího týmu. Hlasuje se většinovým hlasováním a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 44 pro, 4 proti, 2 zdržení. Gratuluji zpravodaji. Tak teď jdeme na další hlasování, kolegové. Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výroky, krám, výrobky krámcové umluvy VHO o kontrole tabáku. Spravodajkou je Martina Anderson. Nemáme žádné pozměňovací návrhy. ne, nebo jeden, ne, žádné, žádné pozměňovací návrhy nebyly podány. Takže hlasujeme o celém textu. Jediné hlasování. Jediné hlasování, konečné hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato 47 ku jednomu hlasu, dvě zdržení. Gratuluji zpravodajce. Dále hlasujeme o jednotném formátu víz. Je to hlasování o rozhodnutí zahájit mezi institucionální vyjednávání a o složení vyjednávacího týmu. Spravodajkou je Silví Ivon Kaufmann. Je to jediné hlasování o rozhodnutí zahájit vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 46 ku 3, dvě zdržení. A teď přečtu složení vyjednávacího týmu. Je to předseda, potom zpravodajka Silvia Ivone Kaufmann, stínový zpravodajové Petri Sarvama, eh, to za EPP, za, za ECR Timothy Kirkhope, za Alde Gerard Depré, Zague NGL eh, Kostas Chrysogonos a za zelené Budil Valero. A stínový zpravodaj za EFDD Teď eh, jdeme na cestovní doklady pro navracení neoprávněně pobývajících příslušníků třetích zemí. A bude to hlasování o zprávě a o zahájení vyjednávání a o složení vyjednávacího týmu. Počkejte, kolegové, než si najdu hlasovací seznám. Seznám. Oh, Mimochodem zpravodajem je pan Hala Aho, to jsem měl zmínit. Okay. Ready? This is it. Okay, colleagues, let's proceed to the votes. Tak kolegové, jdeme na hlasování. Horizontální kompromis. Prvním pozměňovacím návrhem je horizontální kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Colleagues, um, I should, I should have mentioned at the beginning. Tak kolegové, měl jsem na začátku zmínit, že paní Veržia žádá ústní pozměnění o pozměňovacího návrhu 30 a chce uh, přidat slovo European před slovo Convention. Já si myslím, že je to poměrně samozřejmé, ale chce to paní Veržia vysvětlit? Ne, není na tom co vysvětlovat, eh, všichni souhlasí. Pokud všichni souhlasí, můžeme pokračovat s hlasováním. Omlouvám se za tu chaotičnost. No, teď tedy pozměňovací návrh 20. Nebo už jsme o něm hlasovali? Prosím vás, nemaťte mě, protože to by mohlo mít katastrofální následky. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Návrh 20, kolegové. Končím hlasování. Ne, počkejte. Paní Verža, chcete něco říct? Nebo jste chtěla říct něco před hlasováním? Já bych to, pane předsedo, chtěla upřesnit. Tento posměňovací návrh je nesprávně sformulován a do kompromisu byl zahrnout neprávem. Eh, pokud se týče tedy těch, eh, té eh, umluvy o lidských právech. To, to by to, to vypadá jako celý svět by byl proti té Evropské umluvě. Dobře, budeme o něm hlasovat, až se k tomu dostaneme. K Tak, teď teď ošitné odstavce 20 a 21. 21 můžeme? Ano, ukončíme hlasování o 20. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Návrh 12. Zahajuji hlasování. léta ta odpadla, tak to rušíme. Teď návrh 74. Návrh 74, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Je to oddělené hlasování, hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Amendment 80, the vote is open. Pozměňovací návrh 80. Zahajuji hlasování. Návrh 80. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 91. Zahajuji hlasování. Devadesát jedna. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. je, těžko se to tady hledá, ale je to pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. K úvodní ustanovení kompromis 1 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvacet osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď už jsem to udělal, ale ještě jednou. Pozměňovací návrh 30. Paní Veržia žádá ústní pozměnění návrhu 30 už vysvětlila toto změ, tuto změnu, takže zahajuji hlasování. Já to říkám hezky, hezky jste to vysvětlila. To já jsem tady vytvářel zmatek. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. První část. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 42 odpadá. Návrh 5 odděleně. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Končím hlasování. Přijato. Návrh 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. První část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Navrh 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď oddělené hlasování, návrh 7, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. E, z druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57 oddělené hlasování, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, kolegové, kompromis 10 první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o textu tak, jak byl pozměněn. Je to konečné hlasování, bude jmenovité. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39 pro, 9 proti, 2 zdržení. A teď hlasujeme o rozhodnutí zahájit vyjednávání o mandátu a složení vyjednávacího týmu. Hlasujeme absolutní většinou, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 35 ku 3, 3 eh, zdržení. Gratuluji zpravodaji. It's 11. We can take it now. Take 11? The, the last one, yes. Juan Fernando. Yeah. We're taking one more vote, colleagues. Um, no, Kolegové, ještě jeden, jedno hlasování. Oh, we finished. Thank you, colleagues. It's the end of voting time. Eh, eh, ne, děkuji, kolegové. Hlasování skončilo. We have one more, <coughs> colleagues, we have one more item of business. Máme tady ještě jeden bod programu, pokud eh, toho budeme schopni. Um, Takže kolegové, ještě poslední bod na našem dnešním programu, číslo 11. Není to hlasování, je to bod jednání. Colleagues, um, with respect to the rapporteur for this next... A prosím, uh, uh, kdybychom se mohli trošku uklidnit, abychom projevili uh, trošku úctu ke zpravodajovi. Ten bod se nazývá vytvoření konečného, konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH. Spravodajem je pan Juan Fernando López Aguilar a on nám teď představí návrh svého stanoviska k tomu, jak dosáhnout konečného systému, tedy definitivního systému v boji proti podvodům z DPH. Takže kolegové, prosím vás, ještě ten poslední bod. Pokud odcházíte, tak prosím odejděte. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předseda. Ano, všichni jsme poněkud znaveně dlouhým hlasováním. To je přirozené. Ale dovolíte-li, jenom eh, pár minut, eh, tak s těmi, kdo zůstanou, by se podělil o několik poznámek eh, k tomu bodu, k tématu, které se zabývá vznikem nového trestního práva, to je směrnice PIV, to znamená směrnice o ochraně Eh, finančních zájmů Evropské unie prostřednictvím trestního práva. Eh, my na tom pracujeme už několik let, už za posledního, tedy za předchozího mandátu parlamentu se na tomto pracovalo a pořád ještě nemáme hotovo. Ochrana finančních zájmů Evropské unie, jak víte, je klíčovým elementem politického programu EU, tak aby občané eh, měli silnější důvěru v Evropskou unii a eh, mohli si být jistí, že jejich peníze jsou eh, řádně vynakládány. Já si uvědomuji, že důvěra v Evropskou unii již léta klesá, čili je třeba mít na paměti, že toto jde instrument, který nám pomůže získat část této ztrácené důvěry zpět. Eh, podle Europolu eh, stojí organizovaný zločin v oblasti DPH členské země 40 až 60 miliard eh, a velký podíl na tom mají takzvané karuselové podvody, což je zásadní eh, způsob podvodu, tedy přeshraničních podvodů v oblasti DPH, eh, čili tímto se musíme zabývat. Eh, situace je politování hodná tím více, že už léta se Nepotácíme ve finanční a ekonomické krizi. My potřebujeme, aby nám ekonomika rostla, je to naléhavé. Jednání mezi parlamentem a radou o této směrnici PIF, tedy eh, ochrany finančních eh, zájmů Evropské unie. Eh, toto jednání se zadrhlo už před dlouhou dobou. A Teď jde hlavně o to, aby směrnice o DPH eh, byla tedy eh, součástí celé této směrnice PEV. Čili jde o to, aby směrnice PIV e se vztahovala také na DPH, eh, což tedy komise byla pro, ale většina, většina členských zemí v radě je proti, a to navzdory Eh, dosavadním výrokům eh, Evropského soudního dvora, kterých máme celkem už devět, eh, z toho osm z roku 2015, je tedy jasné, že DPH se zde nemůže, nebude tedy jaksi zahrnutá jakožto vlastní zdroj EU. E výbor Econ vypracoval e, příslušný dokument o tedy DPH a e, my jsme se tedy přidali e, k tomuto tématu dle článku 54 jednacího řádu. Ty části, které spadají do kompetence našeho výboru, tady jsou a já se domnívám, že bychom ke stanovisku výboru ECON Eh, měli eh, podat stanovisko eh, a sice v tomto smyslu, aby se DPH stala součástí směrnice PIV, za druhé podpořit podpořit vznik EPO, tedy jednotného ekonomického místa, které bude vyšetřovat přestupky právě v oblasti PIV. A toto eh, je eh, součástí toho původního plánu, eh, tak aby PIV mohla fungovat a aby mohla, mohla vytvořit prostor právní základ pro EPO, tedy tento vyšetřovací orgán. Bohužel tato logika naráží v radě. My jsme přesvědčeni, že jakékoliv slabší řešení eh, by bylo eh, na úkor evropského rozpočtu a není možné toto tolerovat. Eh, k nejlepším způsobům boje proti narůstajícímu euroskepticismu a narůstajícímu populismu je ukázat, že skutečně jsme schopni zvládat veřejné rozpočty EU. To znamená, že tady je třeba, abychom naléhavě jednali a abychom udržovali tlak na radu, aby tedy eh, přestala zdržovat eh, postup v této oblasti. Já jsem o tom eh, jednal s radou už několikrát to už bylo v rámci holandského předsednictví i tedy eh, předběžně s budoucím předsednictvím a skutečně je třeba, aby se tady konečně něco pohnulo, abychom měli v rukou výsledky. Čili to by také mělo být součástí eh, našeho stanoviska k výboru Ekonu, eh, zejména tedy ten bod o zahrnutí DPH eh, do působnosti směrnice PIV a abychom se vyjádřili také k zamrzlým rozhovorům s radou. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji. Eh, tak máme zde několik Stínový zpravodajů. Za EPP pan eh, Bony, eh, za pana Zdechovského. Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat za pana Zdechovského a za EPP panu Lopeze a Aguilarovi za vynikající strukturu práce vytvořit eh, systém a společně bojovat proti podvodům v oblasti DPH bylo vždy naší prioritou. Jenom díky posílení Eurofixu a dalších národních orgánů plus evropských orgánů jako Eurojust, Eurojust a OLAF, stejně takto je možné efektivně eh, bojovat proti praní špinavých peněz a podvodům DPH. Eh, naše skupina eh, si vysoce cení tohoto stanoviska, eh, poněvadž jsme v zásadě v souladu se našimi dosavadními názory, také jde o posílení toho EPO e a zároveň tedy nezasahujeme mimo rozsah pravomocí výboru LIBE. Ano, děkuji. Ještě někdo si prosím přeje promluvit k této věci? Ne, takže já vám děkuji, že jste se zúčastnili jednání k tomuto bodu. Pozměňovací návrhy prosím podávejte do 9. června 12 eh, hodin v poledne. Já tedy děkuji za tuto prezentaci. Já se omlouvám, že to prostředí bylo zpočátku poněkud hlučné, nicméně děkuji vám, děkuji vám všem. Kolegové, děkuji vám. Děkuji zejména těm, kteří zůstali až do konce. Má někdo něco do různého? Pokud ne, eh, eh, pak tedy eh, další zasedání bude pravděpodobně 6. června ve Štrasburku, ale zatím to není jisté. No a poté bude další zasedání 13. června v Bruselu. Děkuji vám.